té naší delegaci, tak aby se zaměřila na tento dialog eh, o lidských právech. Komisář. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři de Guchte. Tím je tato rozprava ukončena. Máme šest návrhů usnesení za frakci Zelených, GUE, EPP, ALDE, ECR a SAD. Eh, hlasování proběhne po projednání eh, těchto zpráv dnes odpoledne. Dále situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu. Nejprve autoři, jako první kolega Schlitter. Máte jednu minutu. Tak, I tid har vi sett hur regering har mött fredlig... Děkuji, pane předsedo. Eh, už v podstatě dva roky sledujeme to, jak bahraňská vláda řeší mírumilovné protesty slzným plynem, demokratické protesty zavíráním a svobodu tisku zatýkáním. Já mám pro bahraňskou vládu jedno slovo, eh, respektive dvě slova. Nechte toho. Eh, je velmi dobře, že eh, v usnesení zakazujeme export eh, slzného plynu, různých kamerových a jiných dohledových systémů a všeho ostatního podobného vybavení do Bahrajnu. Eh, jsem přesvědčen o tom, že všichni demonstrující ukázali obrovský kus odvahy a teď je důležité, aby OSN a jiní jasně dali najevo, že tyto míromilovné protesty a procesy podpoří. A to ještě předtím, než tam dojde k občanské válce. Eh, to je také velmi důležité pro evropské občany, eh, kteří tam jsou zavřeni, například Mohamed Al Muka, který je tam momentálně ve vězení. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, kolego Šlitre. Teď má slovo kolega Tenok na jednu minutu. Pane předsedo, jasně řeknu, že to, co se děje v Bahrajnském království za poslední dva roky, je nepřijatelné. Eh, policie často reaguje naprosto nepřiměřeně a někteří protestující byli dokonce zavražděni. Je e, jasné, že ti zodpovědní za tyto zločiny musí jít před soud. Má frakce EKR sdílí s ostatními frakcemi velké obavy o zbavení některých protestujících občanských práv. Tím nás e, tím přichází na pořad jednání nestranost soudu a vůbec svoboda projevu. Nicméně musíme pamatovat na to, že zde existují určité existenciální výzvy pro bahraňskou konstituční monarchii a pamatovat pamatovat na rizika ze strany Iránu. E, důsledky e, iránské vlády, důsledky toho, že by iránská vláda s vrhla tento prozápadní režim by byly nedozírné, proto je potřeba tyto případy porušení lidských práv jasně prošetřit. E, myslím si, že všichni sdílíme touhu po stabilní bahraňské vládě, lidských právech pro všechny a demokracii v tomto království. Děkuji vám. Děkuji vám, kolego Tenoku. Slovo má kolegyně Veržiat na jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Bahrajn skutečně je součástí těch zemí, kde tuniská revoluce skutečně zmobilizovala eh, lid, eh, a, eh, který je persekuován. Je to ještě horší v podstatě za pomoci saudské armády. To se to ještě zhoršilo již dva roky. Represe neskončily a porušování lidských práv se spíše množí a tvrdí se nám, že to je pouze jeden etnicko-náboženský eh, eh, konflikt eh, mezi sunity a šíty, ale ne. Zatím vším jde především, stejně jako v Tunisku, o ekonomické sociální požadavky, které některé vznáší ale některé členské státy pořád nepřerušily kontakty s Bahrajnem a dokonce tam i dodávají, eh, dodávají vojenské prostředky, jako třeba zbraně, jako i eh, eh, jsou slzné plyny a podobně. Takže kdy konečně Evropská unie začne respektovat lidská práva, kdy hm, tedy skončí tyto vývozy zbraní a pane komisaři, to by byl dobrý znak toho, aby skutečně Evropská unie řekla, že je řádným nositelem Nobelovy ceny míru. Děkuji vám, kolegyně Veršiat. Slovo má kolegyně Andrikiene. Thank you. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, jakož toho členka Evropské delegace jsem navštívila Bahrán před měsícem. My v Evropském parlamentu považujeme JEC a její členské státy za strategického partnera EU a chceme, aby zde nastal politický dialog, ekonomická spolupráce na základě těchto našich společných kontaktů. Ovšem nesmíme rovněž zavírat oči před porušováním lidských práv těchto zemí, tohoto uskupení a Bahrajnu. 7. první kasační soud eh, obvinil 13 aktivistů, protože údajně plánovali svyknutí na svržení monarchie, včetně pana Ibrahima Šarifa a Al Mahraje, který jsou Eh, vězni svědomí. My jsme je navštívili eh, ve vězení, kde um, trpí, no, a kde teda mají doživotí pouze královský. Královská milost by mohla zachránit. Prostě musí v této zemi být nastolen skutečný, ekonomi, skutečný politický dialog. Děkuji vám, kolegyně Andrikiene. Jako další kolegyně Ojoland máte dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Arabské jaro vyvolalo protesty v Bahrajnu, snažili se zde lidé o politickou svobodu, je, určitou mezi šíty, určitou eh, Rovnoprávnost, ovšem mnoho eh, nás toho ještě čeká, bohužel, vládní vrstva neumožnila svobodnou rozpravu, svobodnou debatu, nekomunikovala s těmito eh, demonstranty, spíše proti ním uplatnila násilí. Došlo k mnoha případům, kdy vláda porušila práva především na mm, individuální mírový proces, svobodu vyjadřování, digitální svobodu. Zároveň bych chtěla říct, že musíme uznat i určité pozitivní změny, ke kterým došlo například jmenování ombudsmana, um, změna ve um, situace ve věznicích a tak dále. My samozřejmě nechceme zasahovat do interních záležitostí Bahrajnu, prostě chceme pouze, aby respektovali demokratické zásady a zajistili to, aby základní občanská práva byla dodržena bez dialogu s šíty, která představuje většinu Bahrajnu. Bahrajnská vláda se odklonuje od demokracie a náš parlament volá potom, aby místní orgány pokračovaly v nastolených reformách, aby Eh, omezili, omez, aby eh, odstranili omezování demonstrací, aby propustili aktivisty a umožnili mezinárodním organizacím vstup do této země. Děkuji vám, paní Ojuland. Eh, teď má slovo na jednu minutu kolega Repo. Arvoisa puhemies, ihmisoikeus... Ne, předsedo, stav lidských práv Bahrajnu bohužel se nezměnil a my, mm, my jsme navštívili v prosinci věznice, setkali jsme se s politickými vězni a e, situace lidských práv je velice vážná. Zároveň ale musíme pochopit e, kontext, geopolitický kontext. Parlament prostřednictvím tohoto usnesení vysílá signál dobré vůle, ale zároveň požadujeme, aby byly provedeny slibované reformy. Eh, stát Bahrajn eh, musí skutečně zahájit eh, skutečný dialog s občanskou společností. Bahrajn musí respektovat právo lidu, aby byl vyslyšen a apely na demokratickou společnost. A tudíž Evropská unie i členské státy musí se takto snažit i o to, aby v Bahrajnu byli propuštěni političtí vězni. Děkuji vám, kolego Repo. A teď mluvčí za frakce. Jako první kolegyně Vajdare máte jednu minutu. Godatie kolegi, decembr nogalē es vadīju cilvēktiesību komitejas delegāciju uz Děkuji vám mnohokrát. Na konci prosince eh, jsem vedla delegaci do Bahrajnu výboru pro lidská práva. My jsme se setkali s s, s, se zástupci vlády a i s opozicí. Příslušná sdělení jsme pak sdělili médiím. Stejná otázka se pak řešila ve výboru pro lidská práva. Jsem proto velmi překvapena tím, že toto téma patří teď k naléhavým tématům a rozprávám o případech porušování lidských práv, protože eh, ta situace už tam dlouho panuje. Bylo by potřeba zrušit některé rozsudky soudu a zajistit eh, svobodu a demokracii, nicméně je zde i určitý pozitivní vývoj, e, například plní se požadavky nezávislého přeskumu policejních systémů, zavádějí se nová opatření, násilní policisté e, jsou přiváděni k odpovědnosti, nebo například i samotný ministr vnitra se nabídl, že navštíví vězení, kde jsou vězněni političtí vězni. Toto usnesení je velmi jednostrané. Musíme Bahrajn kritizovat, ale i podporovat. Děkuji. Děkuji paní Gurmaj na jednu minutu. Děkuji. přesto, že jsme zde viděli určitě pozitivní vývoj, například hlasovací práva ženám, situace v oblasti lidských práv Bahrajnu v posledních několika letech se zhoršuje. Mučení, které provádí místní orgány, násilí na demonstrantech, boj proti eh, aktivistům za lidská práva mezinárodní organizace, žurnalisté nemají možnost se dostat do této země. Toto není v zájmu ani bahrajnské vlády ratifikovala úmluvy pro lidská práva. To je v podstatě to je krok, který by měl zlepšit situaci na místě. Dále to je mezinárodní monitorací mechanismus, který by měl být zárukou implementace eh, zlepšení situace na místě. Místní občané musí mít právo na svobodné vyjádření své vůle i, v prů, i mm, buď na sociálních sítích nebo v rámci demonstrace. Doufám, že volby, které čekají tuto zemi v roce 2014, proběhnou v demokratické atmosféře a zároveň, že zde bude neustálá účast různých politických stran na dalším vývoji země. Děkuji vám, kolegyně Gurbaj. Eh, ano, tlumočníci eh, zvládnou lecos, ale jakmile přestanou tlumočit, tak zkrátka nic neslyšíme. Takže prosím vás, když už něco čtete, tak aspoň začněte dýchat. Nechte si trochu času. Ano? Tak, teď kolega Grobarčík na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Porušování lidských práv je trestným činem, to nemůžeme tolerovat v žádné zemi na světě. Nesmíme být nečinní vůči tomu, co se děje v různých zemích na světě a právě Bahrajn je takovou zemí, kde neustále dochází k represi lidských práv Dochází k útoku na křesťany, k vraždám, k diskriminaci. To je běžné v této zemi. Často je to dokonce akceptováno vládními orgány. Evropský parlament odsuzuje tyto jevy. Ovšem to nestačí. Nestačí pouze vyjádřit naše stanovisko. Zásadní je přijmout konkrétní kroky, které by zamezily těmto jevům. Evropská unie má nástroje, které by mohla využít pro ochranu křesťanů v této zemi. Nedostatek jednání je projevem svobody a v podstatě i tolerance mm, toho, co se děje křesťanům v této zemi. Děkuji vám, kolega Grobarčiku. Jako další kolega Murphy na jednu minutu. You, Děkuji, pane předsedo. Téměř dva roky lid v Bahrajnu je předmětem obrovské represe a ten režim nechce udělat žádný ústupek ve smyslu demokracie a lidských práv. Centrum pro lidská práva má za to, že asi 100 eh, eh, zabití proběhlo v posledních dvou letech a to bez řádného soudu a i eh, více než 100 lidí bylo, včetně mladistvých, bylo zatčeno a za, bylo uvězněno a především se zaměřují na mladé lidi a dochází i, a je zdokumentováno mučení je to skutečně velké pokrytectví, když různé světové velmoci apelují na demokracii v regionu na jedné straně Spojené, Spojené království a USA, ale nadále tomuto režimu dodávají zbraně a především dodávají eh, slzný plyn, který se potom používá v různých obytných oblastech proti lidu. A je třeba tedy toto zrušit. I je třeba tedy i mm, mm, eh, pozastavit eh, spolupráci v rámci smluv se zeměmi Perského zálivu a i je třeba podporovat lid a odborové hnutí v Bahrajnu, které skutečně může změnit stav ve společnosti. Děkujeme kolego Murphy a teď další řečníci jako první kolega Lisek. Děkuji bardzo, pane předsedající. Musíme mít jakou... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Evropská unie by měla vyslat velice jasný signál <clears throat> bahránským úřadům, Ústavní změny by měly zlepšit situaci v oblasti lidských práv, práv žen. Ovšem, nemůžeme zavírat oči před porušováním lidských práv, před represí, potlačováním opozice. A zneužívat boj proti terorismu jako, jakýsi jako no, prete, jakýsi pretext pro tyto uh, akty. Musíme bojovat proti všem těmto jevům a zároveň si myslím, že bychom, eh, že se máme vhodné nástroje, všem nevyužíváme je řádným způsobem. Vielen Dank, Herr Kollege Lisek. Děkuji vám, kolego Lisku. To bylo na Catch the Eye nebo modrá karta, pane kolego, tam vzadu? Modrá karta. Pane Lisku, povolíte otázku na modrou kartu? Prosím, děkuji. Ano, pane Šťastný, prosím. Pan Sonik, jen tak mimochodem, ano. A, Sonik. Promiňte, pane Soniku, omlouvám se vám, říká pan předseda. Teď eh, můj kolega posel Rád bych se zeptal, Zdá vážený pan kolega ví, že situace v arabských zemích je mnohem komplikovanější, než co si myslíme. Já jsem navštívil Bahrajn a je to jediná země v této části světa, která například umožňuje výstavbu kostelů, křesťanských kostelů a mnoho lidí má možnost se zúčastňovat náboženského obřadu. Nezapomínáme na to. Děkuji za tuto připomínku mému kolegovi, já jsem si vědom této skutečnosti a myslím, že jsem jasně řekl, že bychom měli dělat rozdíl mezi tím, tím co je dobré, co je pozitivní, změny, které zde v této zemi již byly ohlášeny. To jsou demokratické změny, ovšem tyto akty, které jsou negativní a které jdou proti závazkům této země, především u bastilských práv, ty musíme osoudit. Děkuji vám, pane Lisku. Teď má slovo kolegyně Sarvama. Herr Kollege. Uh, thank you, Mr. President. Prosím, pane kolego. Děkuji vám, pane předsedo. Ačkoliv třeba neznáme eh, všechny podrobnosti o porušování lidských práv Bahrajnu, je jasné, že musíme vyjádřit velké obavy nad vývojem v této zemi. Mezinárodní zaměření by teď mělo spočívat hlavně na podpoře těch pozitivních prvků vývoje. Je pozitivní, že je král Hamad a jeho vláda podporuje eh, práci nezávislé eh, přeskumné komise v Bahrajnu. A teď musíme zajistit, aby tato slova byla následována změnou v terénu. To nejdůležitější zde je násilí páchané na dětech. Eh, slušně řečeno jsou odporná. A bahrajnské úřady eh, musí zajistit, aby skončila. A pak je tady ta otázka těch represí státu bez ohledu na to, kde se odehrávají, nebo jak silná ta vláda nebo ten úřad za nimi je. E, nakonec všechny selžou. E, v dnešním světě není způsob, jak zajistit, že se nikdo nedozví o tom, co se děje v nějaké zemi. A to jde i o represe v podobě porušování lidských práv. I ty dříve nebo později skončí. Děkuji vám. Děkuji vám, kolego Sarvama. A teď proces Catch the Eye. I teď se nás přihlásilo nějak mnoho, takže já to opět selektivně vyberu, zejména na kolegyně, které zatím neměly slovo. Jako první paní Skřidlevska. A omlouvám se, to jméno mi zkrátka pořád nejde. Že pan vymluvil moje nazvisko. Děkuji, pane kolego. Ne, já myslím, že jste to vyslovil docela slušně. Evropský parlament by měl věnovat pozornost veškerým případům porušování základních lidských práv. Neustále hovoříme o této problematice v Bahrajnu a místní vláda využívá násilí proti svému vlastnímu obyvatelstvu, které volá po různých občanských reformách, tak jak to bylo potvrzeno i odvolacím nejvyšším soudem Bahrajnu, který potvrdil doživotí eh, proti protestantům před několika let a proto je naší povinností bojovat proti bezpráví, proti e, všemu, co porušuje lidskou důstojnost a lidská práva. Musíme jednat, aby lidská práva, aby e, e, aktivisté byli osvobozeni. Děkuji vám, paní kolegyně Skřidlevská. Jako další kolegyně Makovej. Mulțumesc, domnule președinte Mă voi referi... Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o násilí na dětech. Minulý měsíc asi 80 mladistvých ve věku 15 až 17 let bylo zadrženo a uvězněno ve věznicích určených pro dospělé a například Muhammad Muhammad, 16-letý ze Sitry, tak ten byl vyvlečen z domova na počátku eh, na, ponče, na počátku prosince a byl uvězněn bez toho, aniž by mohl skontaktovat svoji rodinu ani advokáta. Po pár dnech hm, byl poslán do jiného eh, centra a 20. Hm, prosince byl Eh, osv- sice propuštěn, ale nikdy nebyl z něčeho obviněn, tak nikdo neví, proč byl zadržen. To je jenom jeden příklad. A já bych chtěla apelovat na bahrajnské úřady, aby okamžitě eh, skončili s podobnými porušováními práv mladistvých. Eh, řada z tohoto je kvůli jejich účasti na protestech. Právo protestovat je právo, které by mělo být respektováno i úřady v Bahrajnu. Soudnictví v Bahrajnu by mělo být nestrané a e, mělo by trestat vyniky. Děkuji vám, paní Makovej. Teď kolegyně de Oldenberg, prosím. Děkuji, paní předsedající. Paní sukcesem... Děkuji, děkuji, pane předsedo. E, Eh, v důsledku arabského jara i bahrajnský lid vyšel do ulic eh, a volá po demokracii a svobodách. A vlastně již uplynuly dva roky téměř, eh, když začaly mírové protesty, které bohužel jsou neefektivní. Bahrajnská vláda je neústupná, mučení, šikana, nezákonné věznění a podobně to je součást každodenní reality. Bahrajnská vláda eh, se ale neoficiálně zavázala k, oficiálně pardon, zavázala k reformám a že bude i eh, respektovat lidská práva. Eh, nezávislá vyšetřovací komise byla vytvořena právě, aby proskoumala hm, hm, porušování lidských práv a to, jak se tam dodržuje rezoluce OSN. Zde je třeba vybudovat společnost založenou na spravedlnosti, protože pouze to povede k dlouhodobému řešení, které bude stabilizovat celou situaci v zemi. Děkuji vám, kolegyně Geringer de Orenberg. A nakonec procesu Catch the Eye paní Basesku. Vám mulțumesc foarte mult, domnule președinte, situația... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu nás neustále zneklidňuje. Rozhodnutí nejvyššího soudu potvrdit doživotí proti těm 13 aktivistům za lidská práva potvrzuje neschopnost bahrajnských úřadů chránit základní lidská práva. Rovněž se obávám, že dětská práva jsou ignorována v Bahrajnu velice často jsou děti zadržovány, souzeny, jako kdyby šlo o dospělé osoby, dokonce je zde několik eh, informací o mučení nezletilých. Celkově řečeno, soudnictví eh, musí být v této zemi reformováno, musí dojít k respektování, tak aby došlo k respektování lidských práv v Bahrajnu. Situace žen v této zemi rovněž si zaslouží zlepšení. Děkuji vám, paní Basisku. Tím je proces Catch the Eye ukončen. A nakonec dostane slovo opět komisař de Gucht. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dovolte, abych uznal roli Evropského parlamentu v tom, že se snažíte neustále udržovat pozornost eh, o Bahrajnu na, na našem pořadu jednání. V naší pozornosti je to nesmírně pro nás důležité. Samozřejmě mm, my chceme, aby ehm, jsme zabránili násilí ve všech eh, oblastech v různých jednáních i na mm, setkáních s králem Bahrajnu jsme to neustále zdůrazňovali. Ano, i potom, k čemu došlo v únoru 2011, k těm demonstracím, respektování lidských práv prostě musí být zásadní v a proces národního usmíření by měl získat eh, solidnější základy. Minulý týden ehm, jsme projevili Mm, veliký zárůtek nad tím, že došlo k potvrzení rozsudku u těch 13 politických aktivistů. Myslíme si, že by mělo dojít k udělení milosti těmto eh, lidem, mm, kteří jsou ve vězeních Bahrajnu v souvislosti s událostmi z roku 2011 eh, místní. Korunní princ eh, nabídl dialog, to je úžasný krok, jakož i to, jak reagovala opozice, je Ehm, znamená určitou naději. My chceme, aby všichni ehm, pokračovali v dialogu a vytvořili podmínky pro dlouhodobé reformy. Chci, aby voláme potom, aby místní vláda realizovala eh, doporučení Asuny komise a zároveň dodržela závazky, eh, eh, ke kterým se zavázala v říjnu. Toto je zásadní, abychom vytvořili smysluplný, inkluzivní národní dialog, který bude reagovat na otevřené otázky z dlouhodobého hlediska. Zároveň bych rád požádal místní vládu, aby reagovala na socioekonomické problémy a nedostatky. EU je připravena podpořit Bahrajn v v tomto úsilí, v poskytování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 ke konci této, eh, této rozpravy jsme dostali šest návrhů na snesení zelených SAD, EPP, SAD.